Vážené dámy a pánové, jsme poněkud obtížné situaci. Teď vlastně už uplynula akademická čtvrthodinka. Takže tím jsme dosáhli toho obvyklého času čekání, ale teď bychom měli začít, protože máme tady program. Ale dosáhli jsme ještě nezbytné kvorum. Ale popravdě řečeno, my nemusíme být usnášení schopní pro prezentaci, takže já navrhuji, abychom prostě začali s prezentací a poté se podíváme, jak to bude vypadat. Takže vzhledem k tomu, že se nemusíme usnášet, tak nemusíme být ani usnášení schopní. Mám tady ještě určitý problém s programem, možná bychom to měli řešit až po té prezentaci. Takže zapomeneme teď na bod 1, 2, 3 a začneme hned s bodem 4 a poté nejdříve samozřejmě chci srdečně přivítat Anu Boles, která je předsedkyní nebo teda já, který, toho, tohoto významného Evropského institutu. Také zdravím pana Josefa Palo, pana profesora, který je ředitelem JAMS a také je předsedou centra, kde se experti zabývají otázkou mediace a on také e, vlastně realizoval tuto studii o zprostředkování. Takže dáváme hned slovo Palo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, přeji vám všem dobré odpoledne. Eh, já už jsem tady kdysi hovořil na téma zprostředkování a jsme tu eh, zase, což pro mě znamená dvojí věc. Za prvé to, že to, co jsem tu říkal minule, eh, nebylo zcela jasné, anebo to, co jsem říkal minule, nebylo zase tak špatné. Ať už je to tak nebo tak, děkuji vám za novou příležitost. Jak víte, tak tuto studii nám loni v létě zadal výbor Jury. Směrnice o zprostředkování údajně potřebuje restartovat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 že eh, dopad její implementace v členských státech eh, je poměrně nedostatečný a nenaplňuje očekávání. Eh, odkazuji tady na ústní dotaz, který jste položil komisi, vy, pane předsedo, paní komisařce Redingové, bylo to na konci prosince 2012. Ptal jste se, co hodlá komise dělat tváři v tvář situaci, kdy počet občanskoprávních sporů, které se řeší zprostředkováním, je velice malý. Já jsem teď přepnul eh, PowerPointový slide, omlouvám se za eh, zmatek. Já bych trochu změnil pořadí. Nejprve bych eh, vám představil strukturu naší studie. studie. Parlament nám položil dvě otázky. První z nich je to, co tam vidíte jako číslo dva, tedy eh, zanalizovat legislativu, která provádí směrnici o zprostředkování v několika členských státech. Parlament nám navrhl, abychom eh, proskoumali všechny členské státy. Druhá otázka, tady je vidět jako číslo tři, je jakési vypracování schrnutí toho, co funguje a co nefunguje v národních legislativách. Mohli byste navrhnout legislativní a nelegislativní opatření na podporu zprostředkování? A třetí otázka, která je tu uvedena jako číslo jedna, e, to je něco, co jsme se rozhodli vypracovat sami. Říkali jsme si, že když už jezdíme po Evropě a chceme od lidí komentáře a e, návrhy ohledně jejich legislativy, tak je to příležitost k tomu, abychom e, zaktualizovali Eh, tu práci jménem ceny nesprostředkování. Eh, toto je něco, co je známo jako paradox zprostředkování. Máme tu existující eh, proces, který je velice efektivní a dobrý, ale přitom ho velice málo kdo používá. To je opravdový paradox. Já tedy začnu odsud. V roce 2011 jsem měl to štěstí, že jsem tady mohl prezentovat právě tuto studii, která měla vyčíslit něco, co jsme všichni intuitivně věděli. Tedy, že zprostředkování šetří čas i peníze. A otázka byla, o kolik tak neboli jaké náklady nesou evropští občané a e, podniky e, kvůli tomu, že zprostředkování není využíváno nebo neuži- není využíváno dostatečně. Výsledky e, této studie, která, která je nyní z, tedy zrenovována, jsou poměrně zajímavé, protože se ukazuje, že kdyby zprostředkování bylo eh, využíváno, dejme tomu pro eh, každou regulační eh, intervenci, pro každý případ ještě předtím, než začne občanskoprávní řízení, tak by stačilo, aby 19% těch zprostředkování bylo úspěšných. 19% úspěšných a tak aby došlo k časovým úsporám. A pokud jde o náklady, tak stačí, aby úspěšnost prostředkování v celé Evropské unii ve všech občanskoprávních případech byla 24% a došlo by k úspoře nákladů. To tomu e, říkáme jakýsi bod zlomu v evropském zprostředkování. Jaký je minimální počet e, zprostředkování, které se musí odehrát, aby výhody plynoucí z úspěšných mediací, kdy nedojde k žádnému soudnímu řízení, byly vykompenzovány e, ztrátami, které způsobí neúspěšná zprostředkování, po nichž nás následuje soudní řízení. Když se nad tím zamyslíte, tak ten důvod, proč výkonnost mediací je tak vysoká, je ten, že e, ty e, náklady e, na neúspěšná na zprostředkování jsou pouze malým zlomkem těch zisků, které plynou z každého úspěšného zprostředkování. Máme tu tedy proces, který opravdu má vysokou výkonnost, i když úspěšnost je tak nízká, jak jsme viděli na tom předchozím grafu. Jak jsem tedy říkal, rozhodli jsme se, že naším prvním krokem ještě před analýzou legislativy bude porozhlédnout se po situaci a zjistit, jaký je současný stav. Vyvinuli jsme také díky pomoci Diany Wallace a dalších lidí v této místnosti eh, poměrně sofistikovaný dotazník. Šlo o 45 otázek a my jsme požádali experty, aby nám jeho prostřednictvím eh, dali jakýsi přehled o situaci v dané zemi. Tady ten graf je poměrně malý, ale máte ho ve svých složkách. Získali jsme odpovědi ze všech členských států, eh, zhruba 30 na jednu zemi. Jsou tu určité výjimky, jak vidíte, e, Itálie, Řecko a poněkud překvapivě Rumunsko to zaslalo 210 odpovědí, což myslím e, odráží to, e, jakou prioritu debata o mediaci hraje v těchto zemích. Nicméně 816 odpovědí celkem je velice vysoké číslo. A když komise žádala odpovědi v zelené knize před několika lety, tak přišlo asi 250 odpovědí. Takže ten nárůst počtu odpovědí znamená, že směrnice má určitý dopad na podporu eh, diskuze o mediacích. Pokud jde o tu důležitou otázku, otázku toho paradoxu, tak jsme žádali experty, aby nám řekli, eh, jaký je odhadem eh, roční počet zprostředkování v Evropské unii. Za prvé, ta nejdůležitější data nejsou tady na tomto grafu a ta znějí, že celá řada lidí neměla vůbec ponětí, kolik mediací ročně proběhne. Je velice těžké tvořit politiku o nějakém jevu, ke kterému nemáme čísla. Takže máme tady pouze určité odhady ale eh, opakuji, že my jsme se ptali třeba 30, 40, 50, 60 expertů a pak jsme čísla zprůměrovali, takže si myslím, že se dá eh, ten náš odhad považovat za relevantní. Eh, jak vidíte, tak máme tu značné množství zemí, 46% zemí, kde probíhá méně než 500 mediací za rok. Takže se dá říct, že tady ta procentuální využívání je 0,01%, když to vztáhneme na počet případů, které jsou před soudem. Pouze čtyři země e, přesahují 10 tisíc mediací ročně. Co to znamená? Když si to číslo e, rozepíšeme, tak se ukáže, že jediná země, která eh, má zaregistrováno eh, přes 200 tisíc mediačních řízení za rok, je Itálie, zatímco ty ostatní tři země, Německo, Spojené království a Nizozemsko, mají pouze něco málo přes 10 tisíc. To říkám e, proto, že e, někteří lidé v těchto zemích udávali více než 10 tisíc případů ročně a jiní lidé z těch zemí zase e, odhadovali méně než 10 tisíc případů. Takže náš odhad, a myslím si, že poměrně dobře opodstatněný, je okolo 10 tisíc podle stejné metodologie, kterou už jsem tady popsal, respektive eh, na kterou jsem tady už eh, narazil, jsme vyčíslovali náklady na mediaci. My jsme v podstatě eh, porovnali dvě sady údajů. Vzali jsme zprávu Světové banky, která, jak víte, vyjmenovává asi pro, pro všech 190 něco zemí e, přehled e, průměrné, průměrných nákladů na e, soudní řízení. My jsme vzali data z této zprávy Světové banky pro 28 členských států a ty jsme porovnali s údaji o e, občanských sporech e, od našich expertů. My jsme se ptali expertů, e, kolik času, kolik dnů trvá, než je rozřešen určitý spor. Je tady znovu jasné, že pokud před soudním procesem proběhne e, mediace a ta selže, tak se zvýší náklady i čas. Stejně tak je jasné, že pokud mediace je úspěšná, tak e, dojde e, samozřejmě k zkrácení času. My musíme tedy počítat zase úspěšnost mediace. Vyslavili jsme první domněnku na základě dat Světové banky. Dejme tomu, že průměrná doba soudního sporu v EU je 566 dnů. Kdyby všechny evropské občanskoprávní případy byly eh, nejdříve podstoupeny eh, mediaci a tato mediace by byla úspěšná v každém druhém případě, tak ten soudní proces, který by následoval, by trval pouze 326 dnů. Což znamená, že na základě této eh, hypotézy by eh, došlo k úspoře 240 dnů. Pak jsme vyslovili další domněnku. Co kdyby mediace probíhaly pořád u všech případů a byly úspěšné v 70% případů? Samozřejmě by došlo k ještě větší časové úspoře. Eh, konkrétně pouze 212 dnů by trval následný soudní spor. Potom jsme také eh, zkoumali zprávu eh, SEPEŽ eh, z roku 2012, ta spadá pod Radu Evropy. Jejíž konzervativní odhad udává, že v Evropské unii je asi 13 milionů nových případů, které se zahajují každý rok. Pokud mají 50% úspěšnost, tak pokaždé, když je podán, eh, pokaždé, když je zahájen nějaký případ, dojde k úspoře 240 eh, dnů, ať už ta mediace je úspěšná nebo neúspěšná. To, když vynásobíme eh, tím nákladem, tak dojdeme k naprosto závratnému číslu. Já vám řeknu, že když to přepočítáme na roky, tak jde asi o úsporu přes 8 milionů let což je celková čekací doba e, soudních stran, tedy dobu, kdy já čekám u soudu, kdy vy čekáte u soudu. Tak když se to všechno sečte, tak 8 milionů let můžeme ušetřit. Myslím si, že tato čísla jsou důležitější, protože e, ukazují, e, jaké jsou průměrné náklady na soudní spor v Evropě. Na základě zprávy e, Světové banky 9179 euro je průměrná doba, průměrná cena soudního sporu. Pokud zase předpokládáme, že mediace má 50% úspěšnost, tak ten průměrný náklad spadne na necelých 8 tisíc euro. A když předpokládáme ještě větší úspěšnost mediace, tak samozřejmě průměrná cena soudního sporu ještě klesne. Tady vidíme, že při 50% úspěšnosti, což je e, dost konzervativní odhad založený na údajích, e, tak pokud, tak ať už by šlo o úspěšné nebo neúspěšné případy, tak úspory by byly přes 1200 euro na každý případ. A pokud si to vynásobíme stejně jako předtím, tak dojdeme k úspoře 15 miliard euro, které by se daly ušetřit. A já tady zdůraznuju, že jde o konzervativní odhady. V protože ta zpráva SEPEŽ, ze které čerpáme těch 13 milionů sporů, nezahrnuje všechny typy soudních sporů. Například v mé zemi je 1,5 milionů občanskoprávních případů eh, u smírčích soudců, které zpráva SEPEŽ nepokrývá. Takže proto říkám, že naše odhady jsou konzervativní, což znamená jinými slovy, že ty úspory by byly patrně ještě větší. Teď se přesouváme k části druhé což, která vlastně spočívala v tom, že jsme jaksi šli po stopách, jaksi šli za kouřem, abychom našli oheň. Jak říkají američané, není kouře bez ohně. Takže jsme zjistili, eh, jaký je počet mediací a potom jsme šli za tím smyšleným kouřem, za tím ohněm, tedy jaký je ten regula, funkční systém, který generuje tato čísla. A zjistili jsme, že tam, kde je silně eh, chráněna eh, důvěrnost, nebo kde jsou soudci proaktivní, kde je snadné dosáhnout mediačních smluv, nebo kde existují finanční pobídky, nebo tam, kde právníci mají povinnost informovat klienty o mediacích a samozřejmě tam, kde kvality mediačních služeb jsou garantovány, eh, solidním akreditačním systémem, tak tam je těch mediačních případů více. Lidé se k němu kloní, protože systém funguje. Na druhé straně tam, kde tyto proměny jsou slabé, tak tam je těch případů méně. A e, když tedy zkoumáme, jak tyto systémy e, zkouma- fungovaly z hlediska vygenerovaných počtů případů, zjistili jsme, že žádný, žádný z těchto rysů by nefungoval, protože i v zemí, kde máme silnou ochranu, proaktivní soudce a tak dále, tak e, neprobíhá tolik mediačních případů, jak jsme očekávali. Potvrdilo se tedy, že žádný z těchto faktorů, které jsem před chvílí ukazoval, by e, nevygeneroval v žádném případě e, více e, mediačních případů. To se potvrdilo, když jsme položili expertům další otázku. Tedy, eh, jaké by bylo jedno nejefektivnější legislativní opatření, které by mohlo zvýšit počet eh, zprostředkovaných případů ve vašich zemích? A jak tady vidíte, tak dvě nejčastější odpovědi eh, by byly povinné mediace v některých případech anebo e, povinné e, informační e, sezení o mediaci. Tedy ještě než se dostanete k soudci, tak máte povinnost zkusit mediaci, anebo za druhé musíte se sejít s poradcem a probrat si výhody a nevýhody mediace nebo nemediace v daném soudním sporu. Pokud se podíváte na ta data pozorněji, tak ta první možnost, Povinná mediace v některých případech by také nefungovala, protože my jsme se neptali, jaké, pouze jaká, jaké jsou výhody těch voleb, a jak, ale také jaké jsou nevýhody. A ta první volba nebyla považována za, posiv, za pozitivní samozřejmě v průměru. My jsme si se zájmem proskoumali dvě opatření. Povinná mediace s opt-outem a povinné mediační informační setkání. Tady máme opravdu ta vítězná opatření. Co mají tyto dvě možnosti společného? nežádají od stran, aby eh, provedli plnou mediaci a zaplatili za ní. Pouze chtějí, aby se s někým aby se s někým sešli, s mediačním poradcem na informační schůzce, anebo se samotným mediátorem e, s opt-outem a zkrátka si probrali možnosti. Pokud strany sporu zjistí, že mediace má šanci na úspěch v jejich případě, můžou se rozhodnout, že budou pokračovat a zaplatí za to. A pokud mají pocit, že to šanci nemá, můžou od mediace ustoupit. Ten systém v podstatě e, spoléhá na to, že lidé budou jaksi postrčeni do toho mediačního procesu, ale jakmile tam budou, tak už budou muset pokračovat z vlastní vůle. Tento systém je e, velmi efektivní, protože, e, jak už jsem říkal, dává stranám sporu e, jakousi zkušenost s mediací. A potom všichni lidé mají přirozenou tendenci zprostředkovat spory, urovnávat spory, tak jak jsem říkal, týká se to eh, nejen lidí, ale i eh, zvířat. Za druhé jsme se ptali, eh, jaké by bylo jediné efektivní nelegislativní opatření, které by pomohlo. A tady eh, experti uvedli celou řadu opatření. Ve zprávě jsou všechny, tady máme jenom ty nejčastější. Žádali jsme experty, aby je seřadili podle eh, efektivity od velmi negativních až po eh, velmi pozitivní, pokud je o dopad těchto opatření Školení v, mediač, v mediaci by bylo samozřejmě výhodou. Pilotní projekty, tedy experimentování, eh, Evropský týden eh, urovnávání sporů, eh, závazek například z evropských firm, že budou se věnovat mediaci. Potom e, jmenování jakýchsi národních propagátorů, šampionů mediace, kteří by propagovali a vyzývali lidi, aby se účastnili těchto sporů. Také bylo navrhnuto zřízení e, Evropské agentury pro alternativní řešení sporů, protože když e, ta zamýšlená úspora je tolik miliard, tak by možná stálo za to zřídit nějakou takovou institucí. Jde tady o to, že všichni experti říkají, že e, tato opatření by fungovala, ale za prvé bylo by těžké vyčíslit jejich dopad a e, a každopádně za druhé, regulační opatření jsou mnohem e, důležitější. A mm, dospěli jsme k tomuto. Kdykoliv jsme se bavili o povinné mediaci, eh, tak to je vyjádřeno tímto příslov, příslovím, ano, eh, můžete dovést koně k vodě, ale nemůžete ho donutit, aby se napil. Čili nemůžete donutit nikoho, aby využil mediace. Já eh, bych řekl, že toto je víceméně nesprávný přístup, ale já si myslím, že politik by měl uvažovat jinak. A sice říct, eh, co když eh, přivedeme k vodě 13 milionů koní, kolik z nich se napije. A pak potom porovnáme, kolik nás to stálo, než jsme je tam přivedli, a kolik jsme ušetřili tím, že se napili. Samozřejmě, pokud chcete, eh, aby se napili, tak musí nabídnout kvalitní vodu. Že? A teď se vracím k něčemu, co jsem eh, řekl. Eh, v případě, že dojde k nějakému útoku, tak eh, člověk, stejně jako zvíře, bude buď bojovat, anebo se dá na útěk. To je de facto zákon akce a reakce v fyzickém světě. Je to takzvaná reciprocita v antropologii nebo akce a reakce ve fyzice. Proto tedy potřebujeme zákon, který nám dá zapovinnost, abychom používali bezpečnostní pásy nebo na kolech a na motocyklech, abychom používali přilby a tak dále. A takovýchto zákonů máme hodně a my všichni víme, že je to dobré, ale děláme to neradi, pokud nám to nenařídí zákon. Takže když eh, se podíváme na ten rozměr evropského mediačního paradoxu, tak eh, máme zde sice směrnici, ale máme poměrně eh, velký nedostatek následné legislativy. A to se dá vyřešit dvěma způsoby. Za prvé by to mohla být eh, mandatorní povinná mediace, zprostředkovaná povinná mediace. Eh, buď by to mohlo být tedy s opt-outem, to znamená, že tento proces mohu opustit bez nějakých velkých nákladů, pokud mě to eh, nevyhovuje, a nebo Eh, budu mít zapovinnost si aspoň sednout jednou dohromady s poradcem. Ten mediation opt-out je lepší, mnohem lepší. A to ze dvou důvodů. Eh, za prvé, eh, ta, ta povinnost s opt-outem například v Itálii generovala stovky tisíc nových případů, což je dobře. A nebo to máme dnes také Česká republika, Eh, Lucemburg a tak dále. A eh, tam těch případů je velice málo a proto tedy eh, se usiluje v těchto zemích o zesílení toho povinného faktoru. To by samozřejmě si vyžadovalo legislativní úpravu. A mm, my tady máme alternativu, o které se hovořilo už na tomto výboru, a to je takzvaný eh, eh, cílové, cílový počet vyvážených vztahů. Eh, o co tady jde? Když se podíváme na článek 1 směrnice z roku 2008, tady se říká, co je cílem, a sice umožnit přístup k alternativnímu řešení sporů a zajistit, prosím, zajistit, ne pozbuzovat, ale zajistit vyvážený vztah, vyváženou rovnováhu mezi mediací a soudními spory. A v, tomto, v této souvislosti musí každý členský stát si stanovit cílový počet, což by bylo eh, minimální, minimální cílové číslo za rok. Vzhledem k principu subsidiarity samozřejmě každá členská země si může stanovit vlastní cíle a rozhodnout se, jakých prostředků k tomu bude používat. Například ta mandatorní mediace není povinná pro členské země, může to být eh, například za pomocí finančních incentiv. A jestliže se to nepodaří během roku dosáhnout těchto minimálních čísel, pak to znamená nesplnění směrnice. To je něco podobného eh, jako Eh, řekněme, kiotské cíle, eh, nebo jako ta kočka z Alenky v říši divu. Čili eh, je důležité, aby ten takzvaný vyvážený vztah mezi mediací a soudním, soudními případy byl vyjádřen číslem. De facto ta mediace to je cosi amerického a Eh, třeba v New Yorku se nyní experimentuje se stejným přístupem a například od únoru 2014, 2014 eh, se počítá s cílem jedna pětina všech případů, přičemž tam je povinná mediace, ale s opt-outem. Takže samozřejmě každý si může eh, vybrat, že nebude pokračovat eh, v mediaci, ale eh, celkově by to mělo být 20 případů. Čili takto to vyjadřujeme evropskou terminologií. Cíl pro balance relationship, pro tedy rovnováhu mezi mediací a soudem je 20 Eh, de facto poprvé o tom hovořila eh, paní Káty eh, z tohoto výboru a de facto v Evropě se o tom mluvilo o celé dva měsíce dříve než v Americe. No a blížím se k závěru. Tady vidíme obrázek, který říká, na kterým napsáno císař je nahý. Čili je možné o tom uvažovat vážně, o tom, že to lidé aspoň budou zkoušet. Když se na to podíváte z celosvětového hlediska, pak dá se říct, že země, kde je určitý prvek povinnosti v mediaci, tak těm se daří tento systém pěstovat dále a zdokonalovat. Ale u zemí, kde to zatím není povinné, se uvažuje, jak to zavést. To znamená, ten trend směrem k mediaci je jasný. Ano, a tady vidíme tedy ten odkaz na pohádku nové šaty. A e, tady vidíme Stockholm, obrázek ze Stockholmu z 3. září 1967, kdy, kde se rozhodlo, že se přestane jezdit vlevo, ale začne se jezdit vpravo. Samozřejmě e, první den to byla katastrofa, jak zachycuje obrázek a bylo třeba se na to připravit. A my, jsme, my se tedy na mediaci připravujeme už desítky let, ale pořád to není e, dost. E, je třeba přistoupit k tomu, abychom jednoho dne prostě provedli tu změnu. Nebude to příjemné, bude to těžké, ale je to nutné a já doufám, že tento výbor k tomu dá alespoň podnět. Děkuji vám. Vielen herzlichen Dank. Ich denke srdečné díky. Já myslím, že to byly opravdu velice frapantní výsledky. I když během celého toho vývoje jsou některé věci, které mi nejsou jasné. Tady samozřejmě musí existovat nějaký zájem na tom, aby se věcný důvod eh, zde vysvětlil, proč je výhodné udělat mediaci. Samozřejmě u těch obchodních případů lidé chtějí rychle peníze, nechtějí dlouhé procesy, které dlouho trvají. Takže v podstatě normální eh, proces je jednodušší než eh, záležitost, která se táhne. Samozřejmě eh, právní zástupci také nemají rádi ty vleklé případy, také by chtěli, aby to bylo rychlejší. Takže tady opravdu se do popředí dostává výhoda mediace. U těch soudců je to totéž je překvapivé, že ty čísla jsou pořád stále malá. To je tedy můj dojem. A možná to ukazuje, že bychom se měli zamyslet nad posílením těchto nástrojů. A nyní se obracím na kolegyně a kolegy a ptám se, chtějí se na něco zeptat? Paní Tau. Promiňte, prosím. Ehm, omlouvám se za své spoždění. Jako liberálka mám určité problémy s tím, co označujeme jako povinné a také s těmi napůl povinnými přístupy. To znamená, jed, každý pátý případ vlastně je nezávisle řešen. Eh, mám problém s tím, aby se eh, tady k tomu přistupovalo čistě statisticky a Mm, zvýhodňovala se mediace. Tady je také otázka, zda je možnost vystoupit eh, z tohoto procesu, z tohoto řízení. Také to mi není úplně jasné. Podle mého názoru musíme silně rozlišovat eh, mezi jednotlivými právními eh, případy. Samozřejmě, co se týče obchodního práva, tak minimálně v Německu už máme velmi intenzivní mediaci. A to, že v Itálii je mediace také úspěšná z hlediska tedy uh, průtahu a délky soudních případů. To mě nepřekvapuje, protože v Itálii ten eh, soudní nebo justiční eh, systém nefunguje dobře. Takže to je také logické. Eh, v Německu jsme se zabývali tím, aby ta řízení byla kratší. A nyní, když dostanete termín u soudu, dejme tomu za dva týdny nebo za 14 dní, zatímco v průměru to bylo tak tříměsíční, to je věc, která nepříliš podněcuje mediaci. Samozřejmě stojí to mnoho peněz a potom výsledek toho případu je dosti nejistý. Takže pokud ano, mediace, tak si myslím, že tady musí být nějaká finanční pobídka. Eh, já si dokážu mm, představit jako právní zástupkyně, že mediační případy mm, představují více práce, pro, stát, eh, pro právní zástupce. Dejme tomu, že tomu musí věnovat pět hodin, zatímco normálního soudního přeličení je to jenom pět minut, nebo prostě mnohem kratší doba toho projednávání. Takže samozřejmě je tady otázka, zda mám radit těm stranám k mediaci, nebo zda jsem vůbec já připravená, abych do toho šla. V podstatě eh, tady některé případy mají příliš malou hodnotu a v takovém případě se nevyplatí jednat in exceso, to znamená e, mediačně zpracovat tento případ. Ty strany se musí dohodnout e, pokud je možné, aby si mohli jaksi e, popovídat z duše do duše, pak samozřejmě je to možné a není nutné tedy jít k soudu. V každém případě já bych byla pro finanční podněty. Ty by se měly vytvořit ve prospěch mediace, aby se to opravdu vyplatilo. A myslím si, že také tady musí být určité měřítko významu toho případu, protože jinak se to ekonomicky nezdůvodní ani ze strany těch eh, procesních stran nebo právních zástupců a tak dále. To je tedy můj přístup. A co se týče statistického systému, myslím, že s tím se nemůžeme v Německu pouze se statistickým eh, přístupem spokojit. Já bych to rozšířil. Tady nejsou rozpory, soudní řešení a mediace. Já si myslím, že ta eh, mediace se spustí, pokud skutečně mám dojem, že eh, je zde seriózní přístup. Existují také případy, kdy ty strany jdou k soudu za každou cenu a je to zbytečné. Zatímco se mohou dohodnout, pokud mají seriózní zájem, tak se mohou eh, opravdu snažit najít kompromis i v rámci mediace. A samozřejmě pak se tyto kompromisy nacházejí snázejí, ovšem musí se projevit tato eh, vůle. Samozřejmě, že soudní řešení je stále v pozadí, hrozí. Takže domnívám se, že tady není rozpor. A ještě jeden bod. I ten eh, nejlepší Eh, mediátor nemůže fungovat jako soudce a zase naopak. Samozřejmě, eh, že je nutné ta akta znát v každém případě. Eh, soudce samozřejmě musí potom provést celé soudní řízení, řízení musí také rozsudek vydat. Je tu otázka, jestli tyto struktury ehm, mohou fungovat také na té mediační úrovni ve vašich státech? To jsou, to jsou otázky, které vám kladu. Prosím. To jsou úžasné otázky, a e, já jsem za ně e, vděčný. Já se na ně pokusím odpovědět v tom pořadí, v jakém zazněli. E, za prvé bych chtěl prohlásit, že já nejsem fanouškem povinné mediace. Podle mě, když se strany rozhodnou pro mediaci dobrovolně, tak ta šance je vyšší. Podle mě teda nejde o, jeden způsob, o jediný způsob, ta, ten povinný způsob. Pokud jde o finanční pobídky, tak jsou země, kde finanční pobídky nefungovaly. Takže já říkám vládám, než na to najdete peníze na finanční pobídky, což není v dnešní době e, jisté, tak e, jaký nárůst vlastně očekáváte? E, dále myslím si, že ten americký systém je takový poměrně primitivní. Kdo říká, že zrovna pátý případ je vhodný k mediaci? Samozřejmě lepší přístup by byl podle skutkové podstaty. Některé případy jsou zkrátka vhodnější pro mediaci než jiné. Jaká je úspěšnost například e, dědit, dědičských případů? E, jsou úspěšné, když jde o nízké částky nebo když jde o vysoké? Je zapotřebí experimentovat, dokud nemáme e, více, čas, více těch případů než 500 ročně. Jinak tady není s čím experimentovat, neprobíhá žádné učení. Je také třeba se učit z délky případů. Zdá se, že eh, je více zájmu o mediaci, když je justice tak špatná a pomalá, že se obracíme na druhou alternativu. Na druhou stranu, jestliže systém je takový, že eh, chrání dlužníka vlastně tím, že eh, že je tak pomalý, tak proč bychom to měli, proč to urychlovat mediací? V některých zemích je eh, to mnohem eh, rychlejší. Eh, právníci i klienti jsou vždycky nespokojení s délkou, vždycky se všechno dá urychlit. Za druhé, mediace není pouze o penězích a časových úsporách, přestože na to jsem se zejména zaměřil. Jestliže donutíte koně se napít, tak eh, tady je ve hře řada dalších faktorů jiných než voda. Eh, mediace může zlepšit vzájemné vztahy, soustředit se na sebeurčení. Eh, rozvíjí se celá řada sociálních hodnot. Takže i v tomto směru může mediace pozitivně působit. A pokud jde o váš komentář, pane předsedo, tak já souhlasím v tom, že je zapotřebí nejprve mediace a potom soudní spor. A jestli to, ne, jestli to není závazné, tak se toho lidi účastnit mít nebudou. Eh, jak někdo řekl, eh, mediace jako nezávazný způsob řešení, řešení sporu a následně závazný způsob řešení sporu, jako je arbitráž eh, nebo soudní spor, tak to je jako když jedna ruka tleská. Je třeba říci, že mediace jaksi ne, ne, nehrazuje, nezrušuje soudní spory, ale jsou pouze integrovanou částí. Způsob, jakým se mediace provádějí, zejména v severních zemích, má dvě eh, negativa soudce se podívá na ty dokumenty, musí si je někdy přečíst, tak potom je tu riziko, že ať soudce udělá cokoliv, eh, tak eh, jak si eh, předejme nějaké očekávání toho rozsudku. Potom je nepravděpodobné, že se strany otevřou před tím, kdo rozhoduje. Protože když se k něčemu přiznají, tak se potom budou bát, že to soudce použije proti nim pokud bude soudce pokud soudce řeší spor prostřednictvím mediace, tak to může být například jiný soudce, ale není to soudní spor jako takový. Je, není třeba vidět to tak, že mediace je, jsou pomalá a veřejná. Jsou tu Další otázky? Není tomu tak, takže bych vám velmi, velmi srdečně poděkoval. Bylo to velice informativní a viděli jsme, že to je velmi složitá záležitost takže pravděpodobně eh, se mm, tuto práci nedokončíme nebo nepoužijeme nyní, ale v každém případě během příštího legislativního období. Takže jak to vypadá s usnášením schopností? Zatím jsme ji nedosáhli. Takže budeme prostě pokračovat dále podle programu. Takže oznámení předsedy. Tady jenom zítra budeme říkat, eh, začínat 15.30, nikoli v 15. To je vlastně jediné oznámení, které mám k zítřejšímu programu. wir müssen nur die Tagesordnung noch annehmen, ne? Ja.